Dámy a pánové, italské úřady mě sdělili, že pan Rosario Crojeta s účinností od 17. 12. 2012 byl zvolen prezidentem regionu Sicílie a od této doby, tedy s účinností 18. prosince 2012, je nahrazen paní Franceskou Barakiu. Gratuluji panu Kručetovi k jeho zvolení parlament podle článku 7 aktu pro zavedení univerzální volby do Evropského parlamentu a dle článku 4 se tedy uvolnilo si o 12 od 17. 12. 2012. Toto konstatujeme a zároveň konstatujeme, že <clears throat> bereme na vědomí jmenování paní Francesky Baraču novou členkou našeho parlamentu. Vítám paní Baraču. Podle článku 3 odstavec 2 se bude podílet eh, s plnými právy na našich schůzích dokud tedy nebude ověřena její povědělat jistina za předpokladu, že nevykonává žádný úřad, který by byl sporu s jejím převzetím mandátu členky Evropského parlamentu. Paní Frida Brepols mě sdělil, že odstupuje jako členka Evropského parlamentu s účinností od 31.1.2013. Parlament zbere toto na vědomí a podle článku 4 jednacího řádu konstatuje, že se její místo od 31.1.2013 uvolnilo. Odpovědné bulharské úřady mě informovaly o tom, že byl zvolen pan Preslav Borisov, a to s účinností od 1.1.2013. Pan Borisov nahradí paní Ilianu Ivanovu. Vítám nového kolegu a připomínám, že pan Borisov podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu se může účastnit schůzí parlamentu jeho orgány a používat veškerá práva, eh, dokud dojde k dokud nedojde k ověření jeho pověřívacího mandátu s předpokladem, že písemně prohlásil, že nevykonává žádný jiný úřad, který by byl v rozporu s výkonem mandátu člena Evropského parlamentu. Odpovědné rumunské orgány mě sdělili, že pan George Bekali z účinnosti od 19. 2012 byl zvolen do rumunského parlamentu. Podle článku 4 jednacího řádu parlament konstatuje, že jeho místo se od tohoto dne uvolnilo a e, zpraví o tom pověřené národní orgány. Odpovědné rumunské orgány mě e, sdělili, že pan Domitru Sanferescu byl s účinností od 9.1. zvolen. Pan Sanferescu nahradí pana Bekaliho a tímto zde nového kolegu srdečně vítám a připomínám, že Fran Sanferescu eh, i pro něj platí stejná ustanovení jednacího řádu, totiž že může požívat plná práva v rámci schůzy našeho orgánu s předpokladem, že písemně prohlásil, že nevykonává žádný úřad, který by byl v rozporu s výkonem jeho mandátu člena Evropského parlamentu. Odpovědné řecké orgány mě předložily žádost na od zrušení imunity kolegy Spirose Danenise podle článku 6 odstavce 2 jednacího řádu předávám tuto žádost výboru pro právní záležitosti. Právní výbor na své zkuzi o 12. 17. 12. 2012 ověřil mandády nových členů